Bonjour à tous. Je commencerai par quelques annonces en Dobrý den, nejprve několik oznámení. Prosím, abyste si potichu sedli. Od skupinu SD jsem obdržela žádosti o nominace do parlamentních výborů a delegací. Seznam těchto nominací bude v zápisu k tomuto zasedání. Pokud do schválení zápisu nebudou předloženy připomínky, budou tyto nominace považovány za schválené. Dále výbory IMCO a ECON předložily tři opravy k textům schváleným Evropským parlamentem. Dvě opravy výboru ECON jsou doplněny i prohlášením. Opravy jsou dostupné na stránkách stránkách Seance en Direct. Názvy oprav a text prohlášení budou zveřejněny k záp- v zápise k tomuto jednání. Podle článku 216 odstavec 4 jednacího řádu tyto opravy a související prohlášení jsou považovány za schválené, leda, že by do 24 hodin politická frakce nebo alespoň 40 poslanců požádalo, aby se o nich hlasovalo. Podle článku 97 odstavce 4 vás informuji, že zpráva pana Lambsdorfa s návrhem doporučení Evropského parlamentu radě o 68. valném schromáždění OSN eh, nebyla předmětem žádných písemných komentářů, takže zpráva se považuje za schválenou. Nyní tady přestoupíme k hlasování. Nejprve tady máme hlasování s jednodušeným postupem podle článku 138 o zprávě paní Docové. Jedná se o dlouhodobý plán pro populace tresky obecné, ale v těchto populacích hlasujeme jmenovitým hlasováním. Kdo je pro, říká paní předsedkyně, tak ne, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasování končí pomalu. Tak ještě můžete hlasovat, ale teď už končí a je to schváleno. Nyní budeme hlasovat zase Jednodušeným postupem o zprávě paní Wikström o žádosti, aby byl Jacek Olgierd Kursky zbaven poslanecké imunity. Eh, hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní je to zpráva stejným postupem, zpráva pana Stojanova o žádost, aby byla zbavena imunity Malgorzata Hanzliková. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Lichtenberger. Jedná se o žádost, aby byl Alexandr Alva rozbaven imunity. Hlasujeme, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní zpráva pana Garcese Ramona o novém programu Evropské spotřebitelské politiky. Je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva pana Zjevky právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní doporučení pro druhé čtení Nyní týkající se postoje Rady o kontrole celních orgánů zaměřených na držování práv duševního vlastnictví. Žádný návrh na zamítnutí ani žádný pozměňovací návrh nemáme, takže tím je postoj Rady považován za schválený. Nyní eh, v druhém čtení hlasujeme o postoji Rady, pokud jde o potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. Chtěla bych říci, že pozměňovací návrh 6 byl stažen, je to zpráva paní Rýsové. Pozměňovací návrh 1 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh čtyři, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto a konečně pozměňovací návrh 2. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Žádný pozměňovací návrh nebyl schválen, takže tím postoj rady je považován za schválený a blahopřejeme paní Rýs. Nyní zpráva paní Morán Šartě o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Je to návrh směrnice, návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno návrh v na znění, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Na legislativní usnesení jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasování o zprávě paní Dodds. Dlouhodobý plán pro populace tresky obecné, ale v těchto populací je to návrh nařízení. A nejprve hlasujeme en bloc o 19 pozměňovacích návrzích výboru pro rybolov. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, takže to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o tomto balíčku 19 pozměňovacích návrhů výboru pro rybolov. Tak je to ověření neboli ček. E, ano, schváleno. Nyní e, návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Sedmnáctka. Dobře, tak to ověříme, neboli zase provedeme ček, <laughs> takže to je návrh číslo 7. Le vote est clos. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 17. Zvedejte pořádně ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu v pozměněném znění. Zase to chcete ověřit? Dobře, tak to ověříme. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Le vote est... Končím hlasování. Schváleno. Tak tím líp pro vás. Návrh v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh legislativního usnesení, to je jmenovitým hlasováním. Kdo je pro, říká paní předsedající? Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva pana Jakolína, organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz. Nejprve odstavec 3 u původního textu ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devítka pro? Chcete ověřit sedmičku? Dobře. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 7. Končím hlasování, schváleno. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, mám pocit, ale není to úplně jasné takže prosím, abychom to ověřili elektronicky. Pozměňovací návrh 8 zahajuje hlasování. Et donc le vote... Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací eh, návrh 4, kdo je pro? Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní Původní text odstavec 33, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část jmenovitým hlasováním. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část jmenovitým hlasováním. Kdo je pro? Tady zahajuji hlasování. Le vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní odstavec 43, jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno po odstavci 53 pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 55, první část, kdo je pro? D- proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 62. Jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 68 původního textu, několik částí. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Třetí část pro? Proti? zdrželi se schváleno. Odstavec 70, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 80 původního textu ve dvou částech. První část jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 81. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 93, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 96 původního textu ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, můžeme to ověřit, mně se to zdá jasné, ale budiš, takže zahajuji hlasování, ověřujeme hlasování o druhé části odstavce 96. Voilà. Schváleno. Ne, opravuje se paní předsedající, eh, zamítnuto. Odstavec 98 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno třetí část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 99. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno druhá část pro? proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. 101 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Šestku. Proti? Není to jasné, takže to ověříme. Hlasování o pozměňovacím návrhu 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 106 původního textu jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 107, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 108 ve dvou částech, první část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 112 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 126 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, pro? Proti? zdrželi se schváleno 127, ověříme dobře, druhá část česky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 127 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 128 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 129 jmenovitým hlasováním za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 130 původního textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 133 pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 135 pro? proti, zdrželi se, schváleno. 139 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní revidovaná trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete to ověřit? Dobrá, takže ověřujeme hlasování o trojce. Končím hlasování. Schváleno. Bod odůvodnění P jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění BH ve dvou částech. První část jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění BK, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, Není to jasné, takže ověříme hlasování o druhé části bodu odůvodnění BK. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bod odůvodnění BL. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění BP jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní celý návrh usnesení, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pan Jakolino, zpravodaj, si žádá o slovo, prosím. Monsieur Jacolino, ah, Monsieur Jacolino, vous avez la parole. Pane Jacolino, máte slovo. Ah, ça ne marche pas. vas Prosíme techniky o pomoc, když tak si vezměte mikrofon od souseda. Ah, oh, Konečně to funguje. Chtěl jsem poděkovat všem, kteří ve výboru, který se věnoval organizovanému zločinu, umožnili naši práci. Eh, Veškeré frakce nás eh, skutečně podpořily a je důležité, že jsme tady přijali různá politická kritéria pro komisi a členské státy, které toto vše budou muset nyní realizovat. V říjnu má být přijata závěrečná zpráva a USA a Evropa by měly i nadále na tomto tématu spolupracovat. Děkuji všem, kteří umožnili tento výsledek. Děkuji a nyní je hlasování přerušeno do 12.30.